dispozici zápis jednání z včerejšího dne a chci se zeptat, zda máte někdo nějakých námitek. Pokud námitky nejsou, považujeme tento návrh zápisu za schválený.